hlasování se odehraje po skončení debaty. Další bod na programu je Nepál. Já dám nejdříve slovo autorům tohoto usnesení. Bude to nejdříve paní Geringer de Odenberg. Děkuji, paní předsedající. Eh, Benjamin Franklin pověděl když o... Děkuji, pane předsedo. Benjamin Franklin jednou eh, řekl o americké ústavě, že ústava nikomu nezaručí štěstí, pouze zaručí to, že můžete o štěstí usilovat. A dnes jsou nepálští občané ve stejném ve stejné situaci chtějí eh, usilovat o štěstí a nyní se tam připravuje ústava, které se toho, té přípravy se účastní různé strany, nicméně majoisté eh, nejsou připraveni pro kompromis a také eh, se, ten proces není příliš transparentní. 30 milionů obyvatel žijí v obrovské chudobě, jsou také často negramotní, často tam jsou výpadky elektřiny. Nepál je zemí, kde, který je chudý, eh, plítvá se tam eh, lidskými zdroji, navíc jsou tam i velice um, závažné mm, podmínky, také jsou tam však věc, které by se neměly plítvat. Chceme, aby dohoda z roku 2008 platila, Chceme, aby zde byla vypracována ústava, která nebude jenom chránit práva a povinnosti občanů, ale která také bude znamenat vývoj a pokrok směrem k demokracii v Nepálu. E, já sama Eh, mám, chápu, že chápu situaci země, která měla obtížnou situaci a já vím, že ta ústava nepřinese štěstí občanům, ale umožní to, aby to lidé, aby lidé mohli o to štěstí usilovat. Děkuji vám, paní kolegyně, jako další pan kolega Tenok na jednu minutu. Eh, pane předsedo, politika, mm, politická nestabilita není žádným překvapením vzhledem k tomu, čím tato země prošla eh, za posledních 20 let. V roce 2001 nastal pokus eh, zrušit eh, konstituční monarchii, nicméně monarchie pokračovala. Před dvěma lety došlo k nahrazení opozičními silami a nějak se nelepší situace lidí eh, v této zemi. Je tam hlad, podvýživa a tak dále. Uplatňují se opatření eh, mučením a tak dále. Já doufám, že Evropská unie se zaměří v této oblasti, do této oblasti a na poskytování humanitární pomoci. Nepál začíná být státem, který selhává ve svých funkcích a je třeba ho zachránit. Děkuji vám, pane kolego Tenoku. Jako další na dvě minuty pan kolega Romeva i Hrveda. Uh, Děkuji, já hovořím za kolegyni Jean Lambert, která zde není. Ona je šéfkou delegace mm, odpovědnou za tyto země ale ona se ptá na následující. Je jasné, že v posledních letech Nepál udělal hodně pozitivních změn, to je jasné, a mm, tam panují těžké okolnosti, ale nyní podle té situace tak mm, vidíme, že trochu pokulhává implementace těch dohod a že asi nesplní ten termín pro předložení návrhu ústavy, což může podkopat principy lidských práv a demokracie tam. A teď došlo k prodloužení o jeden rok toho ústavného zasedání, tedy parlamentu místního a, a oni musí plnit ty závazky vůči ústavě. My si myslíme, že zatím ale ta situace není ztracena. Je třeba, aby tam došlo ale k takovému kvantitativnímu skoku. Jsou zde možnosti eh, zajistit tam eh, určitý vývoj, třeba mm, investice do Um, obnovitelných zdrojů, ale um, proto musí tam panovat právní stát a demokracie. Situace je naléhavá, je to naléhavá situace těch uprchlíků a um, je třeba to řešit, protože to bude reálný signál, že tam dochází k demokratizace. A myslíme si, že Evropská unie a další mezinárodní orgány jsou ochotny tam přispět praktickými opatřeními, pokud to bude nutné. A jak jsem řekl, Nepál udělal významný pokrok směrem k demokracii v Nové republice a my bychom měli apelovat na všechny dotčené objekty, aby splnili svůj plán. A protože to znovu nastolí důvěru Nepálců a zde jejich tedy prosperita je spojená úzce se politickým vývojem. Děkuji vám, pane kolego. A jako další na jednu minutu pan, ne, pan kolega Preda. Děkuji, pane předsedo. Co se týče situace v Nepálu, tak z ní máme velké obavy, protože také v poslední době zde narůstají násilnosti. Celý ten smírčí proces na národní úrovni e, vlastně vedl k desetileté občanské válce a skončil až v roce 2006 a 13 tisíc lidí zahynulo během této občanské války. Proto je zapotřebí, aby Nepál měl novou konstituci, novou ústavu, který, která poskytne nový rámec pro politický život. Pokud samozřejmě ta ústava bude prosazovat eh, demokracii a lidská práva, je také důležité, aby tyto vlády eh, vedly rozpravu o eh, ústavu, aby tam přistupovali bez jakýchkoliv předběžných podmínek, aby ta rozprava o ústavě probíhala rovnoměrně. Také je důležité usilovat o mírné, smírné řešení konfliktu. A ještě chci také říci, že politická nestabilita má negativní vliv na sociální a ekonomickou situaci v Nepálu. Nepál je jednou z nejchudších zemí na světě a jak víme, tak bez politické stability není ani prosperity. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. A jako další pan kolega Higgins na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo svržení feudální monarchie v roce 2006 eh, byl velkým krokem vpřed pro lid Nepálu. A byla to masová akce, kde se spojila eh, dělnická třída s rolníky a středními vrstvami. Nicméně je jasné, že kapitalistický establishment a pravicové strany si nepřejí, aby tato revoluce postoupila dále, poněvadž by tím ohrozila kontrolu nad hospodářstvím v tomto policejním státě. Zhruba 50 z 29 milionů obyvatel žije v nejhorší možné chudobě. Z toho 16 trpí podvýživou. Eh, miliony jsou negramotné v nepálské společnosti se dopustily komunistické strany vážných chyb s tím, že stoupili do koalice s pravicovými stranami eh, ve snaze dosáhnout politické moci a zachování ekonomických vztahů, což ovšem znamená pokračování eh, chudoby. Prostě eh, mysleli si, byla to milná maoistická myšlenka. Ukazuje se, že pracující a chuděna si přejí sociální transformaci a systém, který je osvobodí od represe. Přístup, který, který je žádán od stran, které reprezentují masy, eh, vyžaduje rozbití koalice a demokratickou kontrolu a znárodňování. Takovýto demokratický socialistický program umožní demokratickou a sociální transformaci eh, Nepálu a pomůže také chudým v Indii a v Číně. Je třeba dosáhnout plné nezávislosti národnostní skupin v Nepálu, jejíž práv musí být, eh, musí být eh, respektována. A nyní jako další na dvě minuty paní kolegyně Šáke. Děkuji. Vážení kolegyně, vážení kolegové, v roce 2006 byla konečně ukončena desetiletá občanská válka, nicméně tato země má ještě hodně co dělat. Eh, všechno se nyní točí kolem politické nestabilitosti a nestability a také je důležité vytvořit um, ústavu. Bohužel ten termín na vypracování ústavy musel být prodloužen o jeden rok. Také dochází k tomu, že je nutné rehabilitovat uh, bývalé bojovníky lidové osvobozenecké armády. Také jsou zde důležité ekonomické otázky, je důležité také snížit chudobu. Nicméně je důležité, aby zde panovala stabilita. Také je zde důležité Eh, aby se pohnali k odpovědnosti všichni bývalí bojovníci a týká se to i vojenských sil. Myslím si, že OSN byste měla mít úlohu, zejména co se týká uh, také to, přítomnosti mezinárodních mírových sil. Um, je také důležité, aby zde um, byly mírové procesy, které povedou k tomu, aby se společnost vyrovnala s minulostí, ale také, aby připravila dobrou budoucnost. Strany i vláda musí skončit politi- musí skončit to, aby se přestali, eh, aby přestali zasahovat do eh, policejních a soudních otázek a také musí eh, začít Eh, pracovat na, eh, na ratifikaci římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Podporujeme vládu k tomu, aby našla řešení k tomu, jak začlenit bývalé bojovníky maoisty do uh, nových uh, jednotek a také, aby našla řešení pro ty, které tam nelze opět zařadit. Uh, tak jsme proti tomu, aby země vyvážely smrtelné zbraně, po případě různé mučicí nástroje do Nepálu. A to, bylo také, to, to také je v této usnesení, kterou zde dnes eh, přijmeme. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně Šáke. Eh, to byla poslední autorka a nyní řečníci za frakce. Jako první paní kolegyně Bašesku. Deși războiul civil care dura de 10 ani s-a încheiat în 2007, um, občanská válka eh, zůstala po desetiletí v roce 2006, ale zůstaly obtíže eh, v podobě hospodářských potíží a nestability. Nepálu se nepodařilo zahájit jakýkoliv pokrok směrem k rozvoji a nepodařilo se ani v květnu 2010 dosáhnout ústavního řešení. Proto tedy eh, ústavní schromáždění eh, mělo svůj mandát prodloužen ještě o další rok je velice důležité, aby v Nepálu zavládl právní stát a dodržovala se lidská práva. To jsou totiž největší hrozby pro stabilitu Neta- Nepálu. Eh, je to násilí ve službách politiky. Děkuji vám, paní kolegyně Pašesku. Jako další pan kolega Žobro na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Situace v Nepálu nás již zneklidňuje mnoho let. V roce 1958 došlo k prvním volbám tam, ale demokratické řešení eh, eh, trvalo dlouho a my v posledních letech sice vidíme určitý pokrok v roce 2006, to Eh, byla tam mírová dohoda, která nakonec eh, skončila ale občanskou válkou. Později, 2008, došlo k, eh, k parlamentním volbám, které údajně splňovaly mezinárodní normy, ale nyní vidíme, že se situace zhoršuje. Rozhodnutí týkající se mm, rozšiřování kompetencí parlamentu, to by byl asi krok správným směrem. Takže Evropská unie, členské státy by měly podporovat veškeré úsilí směřující k míru a stabilitě v této zemi. Také nesmíme zapomínat na lidská práva, práva křesťanů, která jsou porušována v této země. Děkuji vám, pane kolego Žobro. A já bych chtěl nyní říci, aby řečníci, kteří mají text, který přečítají, aby poněkud zvolnili, eh, poněvadž pokud mluví příliš rychle, nedá se obsah eh, dobře tlumočit. Tak a nyní pan kolega Čarnecky na jednu minutu. Děkuji, paní... Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já to nebudu číst. A budu hovořit pomalu, slibuji když to není v mé povaze. Situace v Nepálu se zlepšuje. Je to paradox i díky nedávným rozhodnutím dáti více kompetencí parlamentu. Nepál však eh, nastoupil na velice dlouhou cestu. Občanská válka hodně postihla celou zemi a teprve až teď vidíme světelko na konci tunelu. Evropský parlament eh, může v tom udělat hodně a měl by podporovat demokratizaci této země s tím, že však politické strany v této zemi jsou takové velice specifické. Jejich vize, jejich návrhy reform jsou eh, specifické, takové maoistické, což je dost, dost, dost kontroverzní. Nyní opět každý a čili nezapsaní řečníci a já dám slovo paní kolegyně Korole. Puhemies, lähes kymmenvuotisen sisällissotta, lähes kymmenenvuotinen Občanská válka, která mm, trvala v Nepálu téměř desetiletí, konečně skončila mírovou dohodou. Situace přesto zůstává neklidná. Armáda a politické straně, strany nemají situaci zcela pod kontrolou, problémy v Nepálu pokračují a šíří se nepokoj. Problém spočívá v tom, jak prosadit demokratickou kontrolu nad armádou. Spojené národy a Evropská unie musí jednat velice rychle a zastavit porušování eh, lidských práv. A já myslím, že můžeme poděkovat našemu komisaři za, pro lidská práva za práci, kterou zde odvedl. Děkuji vám, paní kolegyně Korhole. A nyní paní kolegyně Kretů cele spuse de colegii mei în legătură cu tensiunile. Děkuji. Já souhlasím s tím, co zde zaznělo. Myslím si, že je důležité zastavit eh, násilí v této zemi. A když o tom hovoříme, tak mi ještě dovolte upozornit na jeden z největších problémů, kterým čelí Nepál, ne, eh, lidé v Nepálu. Je to chudoba. Často žijí v nejistých podmínkách, které také jsou způsobeny politickou nestabilitou. Navíc eh, dopadem je také to, že zde není žádný ekonomický růst. Tato země je umístěna mezi dvěma největšími novými ekonomikami, je to eh, jako Čína a Indie. Nicméně Nepál vzhledem ke své situaci nemůže dosáhnout ekonomického růstu. Jedna třetina jeho obyvatel žije pod hranicí chudoby. Také jsou zde lidé podvýživení, je zde vysoká míra negramotnosti, také eh, zde je vysoká inflace, což vede třeba k vysokým cenám potravin a to vzbuzuje velké obavy a také, na, také mm, velké napětí a myslím si, že bychom tedy po, také měli pomáhat eh, místní populaci a místní ekonomice. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně, a nyní pan kolega Deva. Um, I was very fortunate to have returned from já jsem se z Nepálu dávno vrátil. Je třeba pochopit, že politický proces v Nepálu je velmi křehký, ale postupuje. Nicméně bylo by nerozumné, kdyby tento politický proces měl pokračovat bez odzbrojení maoistů. Maoisté se odmítli eh, zapojit do politického procesu a chtějí změnit vládu. Ovšem odmítají složit zbraně. Politický proces nemůže existovat tam, kde je ozbrojená skupina lidí, která eh, své zbraně nechce složit a odevzdat úřadům. Dokud tam nebude bezpečno pro všechny, budeme muset velice opatrně tlačit na obě strany v Nepálu, že je v zájmu všech lidí v Nepálu, aby se odzbrojili, spojili a vytvořili jakoukoliv možnou vládu národní jednoty. Děkuji. Děkuji, pane kolego Rivo. A jako poslední pan, paní kolegyně Fontun and Hohenstein. Děkuji bardzo. E, Děkuji. Děkuji za slovo e, Skoro okolností jsem několik let v Nepálu žila a bylo to v době, kdy se e, obyvatelé Nepálu snažili změnit svůj politický systém. Bylo to již před 20 lety. Tehdy jsem se na to dívala dost optimisticky. Nicméně dnes se ukazuje, že to je dost problematické a že nikdy si vůbec nedokázala představit, jak to bude těžké. Nepál je země s velice starou kulturou a místní obyvatelé jsou také eh, silně věřící, eh, usilují o mír. Nicméně zde hovoříme eh, o dalších otázkách. Je zde také otázka ekonomického potenciálu, ale je třeba říci, že Nepál nemá žádné přírodní zdroje. Také tam často dochází k záplavám a k zemětřesením. Navzdory tomu se místní obyvatelé snaží. Navíc eh, ty, Tibet, eh, pardon, Nepál je umístěn mezi dvěma eh, velkými význačnými sousedy zeměpisnými. A pokud nebude mít Nepál ekonomické zlepšení, tak to dojde k, jako, dojde k situaci, jako v jaké situaci je Tibet. Hohenstein. Děkuji vám, paní kolegyně. A na závěr pan komisár Dali dostává slovo. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Eh, stav politiky v Nepálu je zdrojem našich velkých obav a komise sleduje eh, vývoj velice pečlivě a eh, zde bylo stanoveno datum pro vytvoření ústavy a e, ten termín ještě byl prodloužen o další rok, protože se nekonstituovalo schromáždění. E, dále je zde celá řada problémů, které brání tomuto procesu. To e, všechno je příčinou Ehm, takové dezintegrace, je zde velký, velké riziko, že ta země se dostane do té spirály nepořádku a nedostatečné bezpečnosti, nestability. Ehm, jsou to dvě témata, dva problémy a to je ehm, tedy otázka především ústavy, která se musí vytvořit a je a asi jak to vypadá ten jeden rok nebude možná dostačující. Pokud je o stav lidských práv v této zemi, je pozitivní, že mandát úřadu Vysokého komisaře pro lidská práva mm, v Nepálu, mm, že jeho fungování, fungování této kanceláře bylo ještě prodlouženo další 12 měsíců. UNHCR tedy poskytuje i technickou pomoc školení různým tedy institucím a mm, organizacím občanské společnosti již od roku 2005 a nedávná smrt eh, eh, GP Koirali, eh, bývalého předsedy kongresu, tak ukazují, že všechny ty mechanismy zatím jsou velice křehké. A nyní je zde tedy další představitel, který je předmětem koncensu, tak doufejme, že bude tou vůdčí silou, silou mírového procesu směrem vpřed. Evropská unie má klíčovou roli pomáhat Nepálu, aby prošel touto těžkou dobou. I zde máme celou řadu prohlášení, eh, Ehm, ehm, vysoké představitelky, potom prohlášení naší delegace, kdy se apeluje na dotčené strany v Nepálu, aby zasedli k vyjednávacímu stolu. My z Evropské unie musíme jim v tom pomáhat a musíme pomáhat eh, v jakémkoliv procesu, který povede k udržitelnému míru. Kolektivně Evropská unie a členské státy představují více než 50 rozvojové pomoci, která plyne do Nepálu komise přispívá k mírovému procesu tím, že podporuje i ten mírový eh, fond, svěřenecký fond eh, nedávno v minulém roce, to bylo 6 milionů a další 22 milionů se plánuje do konce roku 2011. posud eh, tyto finanční prostředky šly ale vlastně na Eh, na platy bývalých bojovníků a vlastně se tím podporují ty různé majestické síly. Ale je třeba zde zajistit, že eh, lid Nepálu eh, který se tak angažoval v tom mírovém procesu od roku 2006, že to všechny mm, někam povede a že to pro ně bude prospěšné. Zde Evropská unie eh, a členské státy a Evropská komise hodlá pokračovat ve veškerém úsilí diplomatickém, rozvojovém a dalším, tedy ve všem, co přispěje ke stabilnímu demokratickému mírovému Nepálu. Vielen Dank, Herr Kommissar Dali. Děkuji vám, pane komisaři Dali. Na závěr debaty eh, byly podány návrhy na šest usnesení od frakce socialistické, ECR, zelených, eh, lidovců, eh, levice a liberálů. Tím je debata uzavřena a hlasování proběhne po příští debatě. A jako další bod je, jsou popravy eh, v Libii a nejdříve dám slovo autorovi panu kolegovi Tenokovi. Já osobně eh, nemám úplně jasný eh, postoj k trestu smrti, ale to, co se děje v Libii, to nevzbuzuje vůbec žádný